Gi Liem Huang Ngok. Je to zpráva o evropských statistikách, takže předávám slovo panu zpravodaji. Merci. Euh, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, drazí kolegové, nejdříve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a také Sharon Bowles, předsedkyni výboru s kterou jsme opravdu ruku v ruce pracovali. Tato zpráva se týká revize nařízení, které se týká Evropského statistického systému. Jde o to, abychom zdůraznili spolehlivost statistik, aby statistici byli nezávislí. Jde také o transparentnost procesu Nebudu zde připomínat souvislosti, v jakých se ocitáme. Evropská unie je otřesena manipulacemi řeckých statistických údajů. A v tomto parlamentu jako spolurozhodující orgán, máme eh, také zasahovat do změn zprávy ekonomických záležitostí. A spolehlivost čísel je nutná pro správné vyhodnocení ekonomické situace v rámci SIXPACu. Jsou tady tři klíčová opatření, která jsou součástí tohoto textu, o kterém se zítra bude hlasovat. Za prvé, posílit uplatňování etického kodexu z hlediska důvěry mezi komisí a členskými státy. Za druhé je nutné poskytnout rozsáhlé kompetence šetření komisi. A za třetí posílit nezávislost Eurostatu. V rámci konzultování Evropského parlamentu z hlediska jmenování generálního ředitele. Ve všech těchto třech bodech jsme se dohodli s předchozím představitelem předsednictví rady. A tento text je tedy předkládán hlasování zítra. Bohužel komise se staví proti této dohodě. Využívá pravomoci, které vyplývají ze smlouvy a blokuje tuto dohodu, protože chce, aby to bylo jednomyslně schváleno. Je dosti nepravděpodobné, že Rada bude hlasovat proti jsou tam delegace, které chtějí posílit tuto dohodu, ale vedle nich jsou také delegace, které chtějí eh, vyprázdnit tuto dohodu a nechtějí podpory, podpořit. Předsednictví zatím nezískalo nový mandát vyjednávání, aby se nadále jednalo v rámci trialogu. Komise se domnívá, že ustanovení na národních úrovních jsou příliš slabá. A přesto my jdeme ještě dále, než je návrh komise, a to z hlediska mnoha bodů, zvláště co se týče ředitelů národních ústavů. Například dohodě se stanovuje, že ředitelé institutů musí vypracovat hlavní směry tak, aby zajistili kvalitu generovaných statistických údajů na národní úrovni. To je pokrok, který ale není součástí návrhu komise. Je tam také článek, který stanovuje, že se musí dodržovat rovnocené zastoupení při jmenování do funkcí v institutech. To je také pokrok v porovnání s návrhem komise. Dnes zatím není dosaženo většiny na úrovni rady. Některé státy se domnívají, že jsme šli již velmi daleko. Takže eh, ten kompromis hlediska národních souhlasů je maximálně možný. Komise žádá parlament, aby se posílila nezávislost Eurostatu. Ale to souvisí s konzultací Evropského parlamentu z hlediska nominace generálního ředitele. A také to souvisí s transparentními disciplinárními řízeními. Tato ustanovení, která komise je ochotná akceptovat, představují pokrok. A komise by tedy neměla se stavět proti těmto návrhům. Eurostat není generálním ředitelstvím komise jako ostatní, to je Evropský úřad. Evropský úřad, který musí být velmi transparentní a nezávislý. Já bych si byl býval eh, přál vám představit eh, dohodu z trialogu. To je bohužel nemožné z uvedených důvodů. Takže navrhuji, aby zítra jsme přijali dohodu první kterou jsme dosáhli eh, s radou a budeme takto žádat radu, aby se k tomu vyjádřila. Pokročíme takto dále v parlamentu a pokusíme se dostat se z této slepé uličky, v jaké se ocitají tato vyjednávání. Jsem ochoten pokračovat v tomto vyjednávání, jakmile se bude hlasovat. Tento systém se musí opírat o spolupráci a nikoli o donucování. Komise zde musí přesvědčovat členské státy, aby podporovali nezávislý a transparentní systém. Pokud tato vyjednávání propadla z důvodu blokování komise, tak je to velmi velký politický neúspěch. A v tomto smyslu komise ztrácí své vůči eh, postavení z hlediska tohoto evropského statistického systému. Já nepochybuji o tom, že komise chce být vstřícná, doufám, že se můžeme na ní spolehnout a doufejme, že bude partnerem při obhajobě obecných zájmů Evropy. Srdečné díky, pane zpravodaji. Bohužel musím upozornit na to, že už jste překročil vaši řečnickou dobu o minutu a půl. Takže na závěr mm, budete mít vlastně k dispozici jenom 30 vteřin, takže nyní tedy předávám slovo panu Šemetovi, zástupci komise. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně, vážený pane zpravodaji. Já vítám dnešní rozpravu. Všichni jsme se intenzivně podíleli na odvážných a dalekosáhlých rozhodnutích a reformách, které mají vést ke, eh, které mají vést k zlepšení hospodářské zprávy Unie. Musíme mít na paměti nové výzvy, které to představuje i pro oficiální statistiky. Naše politiky a rozhodnutí budou důvěryhodná a účinná pouze tehdy, jestliže statistiky, z nichž vycházejí, jsou vysoce kvalitní a důvěryhodné. Za tímto účelem si musíme být jisti, že údaje schromažďované v členských státech jsou spolehlivé a že vycházejí z účinného národního i evropského statistického systému a že národní statistické úřady budou profesionální a nezávislé. Návrh komise tedy byl veden těmito úvahami. Evropský parlament konzistentně podporoval program komise, pokud jde o statistiku to vyplynulo na, z návrhu zprávy výboru ECON, který byl, která byla přijata v prosinci téměř jednomyslně. Nicméně musím připustit, že po mnoha jednáních se ten návrh o evropské statistice trochu eh, ochudil o původní ambice a cíle. Za prvé, nyní se více zaměřuje na meziinstitucionální uspořádání, jako je status Eurostatu, než na skutečná systémová řešení. Především je třeba vyjasnit a posílit koordinující úlohu národních statistických úřadů v rámci národních statistických systémů. Je třeba zajistit, že vlády členských států zajistí profesionalitu a nezávislost národních statistických úřadů tím, že podepíší e, závazek ohledně spolehlivosti a důvěryhodnosti statistik. Evropská statistika vychází z národních statistik. Je třeba mít tedy normy a potřebné pojistky, které budou společné pro všechny subjekty, e, pro všechny vrstvy toho evropského statistického systému. Kromě toho pozměňovací návrhy nezachovávají institucionální rovnováhu. Vzniká další nerovnováha mezi evropskou a národní úrovní, pokud jde o status ředitelů eh, statistických úřadů. Komise proto jen těžko může přijmout současné pozměňovací návrhy. Zvláště některá ustanovení týkající se generálního ředitele Eurostatu. Nicméně komise je připravena, připravena pokračovat v jednáních tak, aby se vše nasměrovalo správným směrem v této strategické reformě. A já se tedy v tomto smyslu spolehám na vaši podporu a pomoc. Děkuji. Komisář. Děkuji, pane komisaři. A nyní se o slovo přihlásila naše kolegyně paní Galpelc. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři. Srdečně blahopřeji eh, zpravodaji. Základem přátelství je eh, přesné účtování, eh, tak praví jedno maďarské úsloví. I my tady hovoříme o účtování a všichni dobře víme, jak hluboké eh, škody způsobují zavádějící statistiky, které vedly v poslední době i k ekonomickým a politickým turbulencím. A proto považuji za velmi důležité, abychom vypracovali takový statistický systém, který bude věrohodný a bude představovat základ pro politické rozhodování. Tato zpráva hovoří nejenom o zhromážďování údajů, ale také o institucionálním systému. Já považuji za velmi důležité, aby národní statistické úřady pracovaly nezávisle na vládách a aby i e, jmenování e, předsedů Národních statistických úradů, úřadů probíhalo zcela nezávisle na e, exekutivě. A aby například vedení statistického úřadu na národní úrovni mělo šestileté funkční období na rozdíl od čtyřletého funkčního období vlád. Prostě nesmí docházet k vyvíjení politického vlivu. Samozřejmě eh, politici eh, mohou eh, statistikům pomáhat radou a doporučením, je-li to zapotřebí. A proto bych považovala za užitečné, kdyby Evropský parlament anebo členové výboru ECON mohli příležitostně eh, vyslechnout eh, předsedu Evropského statistického úřadu. Tady konec konců jde o eh, částku z rozpočtu ve výši 90 milionů eur na činnost Eurostatu a proto musíme být schopni využití těchto prostředků kontrolovat. Další dva řečníci nejsou v místnosti a proto přistupují k postupu the Eye. Slovo má pan Kelly, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je kliše hovořit o lžích, o demonizaci a e, statistice. Určité zrnko pravdy v tom je protože někdy lidé mohou využívat statistiku selektivně, někdy, aby podpořili své názory, místo toho, aby spíše eh, své eh, názory eh, stavěli na statistice, která je ovšem solidní, korektní a založená na faktech. Statistika je dobrá věc, zejména ve sportě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 Je tady určitý rozpor eh, mezi tím, co řekl zpravodaj a co řekla paní Pelč. To mě překvapilo. Pan zpravodaj vyjádřil určitou nevoli ze strany Evropské komise ohledně jmenování generálního ředitele eh, úřadu a komisař to tedy eh, podpořil. Takže paní Pelč, vy jste teď blíže názoru zpravodaje nebo komise, protože já se blížím spíše názoru zpravodaje. Paní Tomašek. Jako Pokud jde o návrh usnesení, já ho podporuji. Myslím si, že je opravdu klíčové, aby politika byla, eh, nebyla zapojena do statistiky, aby občané v ní měli důvěru. Není žádným tajemstvím, že statistika se manipuluje pro účely každodenní politiky. V Chorvatsku jeden ministr nedávno přiznal místním sdělovacím prostředkům, že vláda nafukovala statistické údaje tak, aby vyvolala optimismus u chorvatských občanů. A to je rozhodně neblahá věc. To, že se potrestají ti, kteří manipulují se statistikami a tedy i s našimi občany, to je určitě pozitivní. Potřebujeme lepší organizaci evropských statistik, národních úřadů a jmenování ředitelů těchto statistických úřadů. To všechno by mělo snížit nebo omezit manipulaci se statistikami a to je určitě pozitivní. Srdečné díky, dámy a pánové. E, nyní tedy bych chtěl vyložit náš jednací řád. Pan Liberacký nemá modrou kartu, nevznesl modrou kartu a přihlásil se do Catch the Eye. Nicméně zde položil otázku paní Gal Pelc. I když to vlastně nebyla, vzhledem k tomu, že to nebyla modrá karta, tak vlastně bych neměl dát možnost odpovědět. Ale přesto vám tedy dávám možnost, abyste stručně na to odpověděla. Děkuji. Možná můj kolega mi dobře neporozuměl z hlediska toho, co jsem řekla ohledně toho, co je ve zprávě a co řekl pan komisař. Já jsem hovořila o spolehlivosti, o důvěryhodnosti a vy jste hovořil o jmenování. Pro mě je obsah statistik důležitější než otázka kolik například žen eh, je zastoupeno. Věcná práce má nejvyšší prioritu a proto jsem uvedla, že by bylo zajímavé a důležité, kdyby generální ředitel mohl s námi mít slyšení z hlediska jeho plánu ohledně metodologických změn, které se týkají sběru dat. To je prostě návrh na spolupráci. Doufám, že pan komisař to dobře pochopil. Dobře, děkuji. Takže my jsme to pochopili. A poslední řečník, pan Banky. Szót tisztelt, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Hiteles. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, hodnověrné důvěryhodné statistiky. To je to, co evropští politici, ale i občané a podniky potřebují. Negativní události uplynulých let a především zkreslování údajů v rozpočtových systémech členských států vedly eh, k vyhasínání tohoto, této důvěry. Ferenc Gyurcsány, bývalý eh, eh, premiér Maďarska, parafrázoval slova Winstona Churchilla, který pronesl jednou, že věří pouze té statistice, kterou si e, sám sfalšoval. My musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom obnovili důvěru e, ve statistiku. Já bych chtěl citovat nositele Nobelovy ceny, který e, řekl, že dobré řeči jsou jako sukně žen, dost krátké, aby vzbudili zájem, ale a tak dále. Řečník byl přerušen. Pane komisaři, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení členové. Děkuji vám za vaše názory které jste vyjádřili v debatě. Ano, tento návrh byl již eh, na našem pořadu po delší dobu, ale někde cestou jsme ztratili ten původní cíl asi rozměnili v rozpravách. Je důležité si uvědomit, že text dnes předložený si vyžaduje další práci a to mm, také zpravodaj uznal. Členské státy jsou také velmi rozdělené a rada to nemůže rovněž podpořit, zejména pochybnosti vyjádřili ti, kde národní statistické úřady již eh, se těší vysoké profesionální nezávislosti a kde vykonávají potřebné eh, pravomoce při koordinaci svých národních statistických systémů. Takže tady chci jasně říci, co chceme dosáhnout eh, tímto záměrem totiž aby ta ambice se navrátila do původné, původné úrovně, kterou komise navrhovala. A samozřejmě plně chápu, co řekla paní Galc-Pelč o nutnosti eh, vyslechnout si generálního ředitele Eurostatu. Ano, my ho rádi podpoříme tuto myšlenku ve formátu strukturálního dialogu a řadu dalších věcí a jsme zejména zneklidnění ohledně nezávislosti národních statistických úřadů a chceme, aby eh, to nařízení eh, samotné zajistilo vysokou úroveň nezávislosti národních eh, statistických úřadů. E, e, jeho koordinační role je nezbytná pro dobrou úroveň národních statistických institucí a samozřejmě i ona důvěra je nesmírně důležitá. Já věřím, že naše cíle jsou stejné. Nyní musíme na tom zapracovat více a dospět k dohodě, která skutečně zajistí vysokou eh, kvalitu evropského statistického systému. A my v komisi jsme ochotni spolupracovat s Evropským parlamentem i s radou na konečném kompromisu a pevně věřím, že Evropský parlament učiní totež a v posledku dospějeme k velmi dobrému řešení. Děkuji, pane komisáři. Ještě bych chtěl udělit slovo eh, panu zpravodaji. Vážený pane komisaři, máte pravdu, když říkáte, že ty věci se táhnou. A přesto naše cíle, jak jste zdůraznil, si nejsou příliš vzdáleny. Byla dohoda s radou tedy s druhým spoluzákonodárcem v červenci. Teď už je to šest měsíců a úlohou komise je usnadnit práci e, spoluzákonodárce. A já teda doufám, že ty věci se nepotáhnou takto nadále. Doufám, že zítra parlament vyšle silný signál. A doufám, že komise zohlední ve svých návrzích tento signál, protože jednání bude pokračovat a já doufám, že velmi rychle vyústí výsledek. Děkuji zpravodaji. A tím jsme ukončili tuto rozpravu. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. A dostávám se k dalšímu bodu na pořadu jednání. A je to zpráva paní Steinrukové ohledně programu pro sociální změny a inovace. A uděluji slovo paní zpravodajce.